Jedná se o rozpravu, kde nebudeme mít catch the eye ani modré karty. Nicméně máme k dispozici pouze 40 minut, takže do debaty se zapojí zástupci komise, eh, zástup zástupci mm, politických stran a byl bych rád, kdybyste pokud možno mohli dodržovat udělenou řečnickou dobu, abychom mohli včas zahájit udělení Sacharovovy ceny. Takže v první řadě okamžitě předám slovo komisaři Ševčoviči. Pane eh, Ševčoviči, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já mám velikou radost, že mohu uh, v této sněmovně představit program Komise na rok 2014. Je to kombinace intenzivního politického dialogu mezi našimi dvěma institucemi, kdy uh, čerpáme z debat ohledně stavu Unie a zasedání v říjnu a diskuzí, které probíhaly na úrovni výboru. Politický dialog má vygenerovat skutečný konsensus ohledně klíčových politických priorit, což znamená, že jakmile vstoupíme do období, eh, eh, do přechodného období a volební období, existuje zde jasný smysl pro směr, abychom byli schopni dokončit bankovní unii a zajistit růst a pracovní příležitosti. Je to kombinace našich snah vytvořit a zasadit se o reformy na kterých jsme pracovali v posledních letech. Je zde také několik nových iniciativ, na něž komise klade důraz, aby byly odsouhlaseny klíčové návrhy, které v tuto chvíli eh, jsou projednávány. Je zde návrh, aby členské státy odsouhlasily, co se předkládá a to bez prodlení. Je zde víceletý finanční rámec. Parlament se hrál zásadní roli, pokud jde o dojednání evropského rozpočtu, což je katalyzátor pro reformy a investice v Evropě. A já srdečně vítám odsouhlasení tohoto finančního rámce ze včerejška. Musíme jej v reálu začít prosazovat co nejdříve, abychom našim občanům zajistili jeho konkrétní výstupy a výsledky. Vážení eh, poslanci, my jsme za těžkých podmínek velmi tvrdě pracovali na tom, abychom obnovili důvěru občanů v trhy. Máme zde už určité pozitivní uh, signály, ale nemůžeme usnout na vavřínech. Můžeme a musíme na věci dále spolupracovat. Komise spustila minulý týden eh, nový semestr na rok 2014, kde se klade důraz na sociální rozměr a poprvé je to, kdy komise připravila své vyhodnocení návrhu rozpočtu, který zveřejnila minulý pátek. A dále se zde eh, klade důraz na eh, demokratickou kontrolu. Dále eh, reforma bankovního trhu, která musí být doprovázena jednotným usnesením na toto téma a dokonce mandátu tohoto parlamentu. Musíme se také soustředit na tom, jakým způsobem může Evropská unie pomoci těm, pro něž je e, obnova a oživení trhu stále ještě hudbou budoucnosti. Podpora mladých nezaměstnaných, to je velká priorita. Musíme nadále tlačit na členské státy, aby e, prosazovali tyto záruky a pomáhali efektivně mladým lidem. Šest členských států již tuto záruku předali a my dále pracujeme s dalšími členskými státy na tom, aby plány byly eh, naplňovány do konce roku. Chceme zajistit, aby 6 miliard na tuto iniciativu pro mladé nezaměstnané bylo vynaloženo odpovědacím způsobem. Musíme také lépe spolupracovat eh, mezi soukromým a veřejným sektorem. Přístup k financování, to je další priorita. Dohodli jsme změny týkající se pravidel soudržnosti, tak abychom pomáhali pomocí nových instrumentů malým a středním podnikům. Komise také pracuje na zelené knize, která by měla připravit iniciativu na roku 2014. Oživení eh, hospodářství je stále ještě křehkou záležitostí, musíme tedy využít potenciálu našich eh, trhů a našeho jednotného trhu a prosazovat konkurenceschopnost jednotlivých odvětvích. Evropská ekonomika musí mít eh, jasný, pevný základ. Tento parlament se dvěma Single Market Acts věnoval eh, v, po, v poslední době eh, velmi intenzivně. Šlo o platby, o změnu účtu, o elektronický podpis, digitální trhy. Tohle všechno by mělo být jasně pocítěno i našimi občany. Energetika to je pro uh, řadu občanů velmi palčivé téma, proto musíme nadále pracovat na tom, abychom zajistili opravdový jednotný energetický trh. Musíme se také uh, Eh, zaměřit na dlouhodobější výhled v oblasti energetiky a proto komise bude pracovat na tom, abychom zajistili jasný rámec pro politiku klimatu a politiku energetiky až eh, za rok 2020. Ho, hovoříme zde o hodnotách e, a soustředíme se sice na ekonomiku, ale hodnoty jsou také důležité, naše e, svoboda je velmi důležité. Chceme vytvářet nové pracovní příležitosti, ale chceme také zároveň zajišťovat svobody našim občanům a to tím, že se budeme vypořádávat s novými výzvami a hrozbami. Musíme podniknout konkrétní e, kroky třeba na poli ochrany osobních údajů, aby občané mohli bezpečně realizovat svá práva. Komise také bude pracovat na právním státu, bude se zasazovat o další debatu o budoucnosti. Nezapomínejme na společný e, cíl a to je financování politických strán, to je e, důležité téma před e, evropskými volbami. My budeme v roce 2014 prosazovat tyto hodnoty a chceme, abychom byli jasnou hybnou pákou v celosvětovém měřítku. Chceme, abychom poskytovali podporu a pomoc těm, kteří nejvíce potřebují. A aby Evropská unie byla nadále kotvou míru milovného procesu. Pane předsedo, vážení poslanci, to je okamžik, kdy musíme naše energie věnovat právě těmto legislativním návrhům. Musíme je dokončit a včas zahájit realizaci víceletého finančního rámce. Komise od počátku velmi úzce spolupracovala s parlamentem a sdílela s ním své cíle a smysl evropského blahobytu. Poslední měsíce mandátu tohoto parlamentu bychom měli udělat maximum pro to, aby Evropa byla silnější, sjednocenější a ještě otevřenější celému světu. Já vám děkuji za pozornost a těším se na následující debatu. Děkuji panu místopředsedovi komise a nyní tedy si vyslechneme příspěvky za jednotlivé parlamentní politické skupiny, v první řadě za Evropskou stranu lidovou na dvě a půl minuty. Pan Sajer, prosím. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! a 2014-re szóló. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Pokud jde o pracovní program komise na rok 2014, tak je velice důležité, aby respektoval zásady, o kterých se tu komisař zmínil. Totiž to, že bychom se měli soustředit na priority pokud jde o skupinu EPP, tak Tyto priority zahrnují například industrializaci, vytváření pracovních míst a také se domníváme, že je velice důležité bojovat proti nezaměstnanosti mladých, pomáhat malým a středním podnikům a vytvářet eh, prostředky, které jsou nutné pro fungování eurozóny musíme tyto prvky eh, testovat eh, po každé znovu, protože si musíme být jistí, že evropské akce představují přidanou hodnotu k plánům vnitrostátním. Evropští občané by neměli mít pocit, že Evropská unie se vměšuje eh, do problémů, které se dají řešit na lokální úrovni. Evropští občané by měli mít pocit, že Evropská unie pomáhá jednotlivým členským státům a že pomáhá i jim, občanům, hledat řešení. Takže tento test přidané hodnoty musí být jednou za čas proveden. Eh, pak je tu ještě další velice důležitý aspekt. Musíme eh, dovolit členským státům, aby sami našli nejlepší řešení, protože pokud nastane krize, tak bychom neměli patrně používat řešení, které jsme zkoušeli už eh, Bůh vykolikrát a přitom neúspěšně. To se týká nařízení i jednotlivých akcí. Evropský parlament eh, musí být vyslyšen v tomto ohledu, protože můžeme vyvozovat eh, závěry z těchto eh, úvah. Přílišná regulace není dobrá, ale zároveň není dobré nepomáhat tam, kde lokální řešení nefungují. Takže pokud jde o implementaci pracovního programu komise, musíme dávat bedlivý pozor na to, že 2014 bude rokem, kdy Komise, Evropský parlament i Rada budou muset dokázat, že přidaná hodnota, e, která plyne z evropských akcí, je naprosto nepostradatelná a kdyby neexistovala, tak by to bylo ke škodě. Děkuji nyní za socialisty. Na dvě minuty má slovo pan Enrique Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k těm posledním slovům pana místopředsedy komise. Ano, opravdu musíme pracovat účinně, efektivně, abychom našim občanům v nadcházejícím měsících ukázali, že opravdu si bereme k srdci jejich obavy. Naše skupina nechce, aby komise trpěla nějakým um, syndromem nedostatečnosti. Opravdu by měla v příštím roce splnit své, svůj úkol a navíc opravdu se vypořádat s těmi stávajícími problémy. Mělo by to představovat obrat, obrat směrem k prioritám, zejména v první řadě obrat směrem k růstu, vytváření pracovních míst, kvalitních pracovních míst, k ochraně pracujících, všech pracujících a zejména těch, kteří se musí přesouvat v rámci Evropské unie a nyní vnímají, že jejich práva jsou v ohrožení. Dále by to měl být obrat v boji proti nezaměstnanosti mladých. Nyní 15 evropských zemích zaznamenává 15 až 30 nezaměstnanost mladých. V šesti zemích více než 30, v desít, eh, ve dvou více než 40 a pouze několik málo zemích nedávno schválilo záruky pro zaměstnanost mladých, takže o to se musí vynasnažit komise. Za třetí, měl by to být obrat v boji proti nerovnosti a boj za územní soudržnost. Je třeba plnit určité podmínky, stanovovat sankce vůči zemím, které neplní eh, postupy. Nicméně nesmíme, nesmíme postupovat, eh, řekněme, proti proudu. Evropský sociální proud v době obrovské krize eh, může zajít špatným směrem, tedy přímo opačným směrem, který nám nepomůže. My totiž dosáhneme těch 25% při ehm, těch eh, přínosů z fondu, zejména z Evropského sociálního fondu v nadcházejících letech pokud budeme tedy řádně bojovat proti této krizi. Děkuji a nyní za liberály má slovo pan Andre Duff. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Liberálové vítají tento velmi nabitý program a komise a přísně vymezené priority, které mají být dokončeny do konce mandátu. Obecně řečeno, postup přípravy pracovního programu komise dobře zapadá do spolupráce komise a parlamentu. Co zde ovšem chybí, je odmítnutí je spolupráce Rady ministrů, kdy oni odmítli sehrát svoji eh, roli v rámci spolupráce institucí. Máme zde program předsednictví ve stylu trojky, kdy se mění předsednická země a to částečně působí nesystematičnost a nedostatek koherentnosti. Já se domnívám, že přišel čas, abychom vylepšili fungování Unie v této věci. Evropská rada se musí ujmout své role a směřovat fungování a práci rad. Já doufám, že nový parlament a nová komise se zasadí o to, aby rada byla v této věci více angažovaná a lépe spolupracovala na přípravě nových programů. Děkuji, Andru. Děkuji a za zelené má na eh, minutu slovo pan Janik Žadok. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane místopředsedo komise, vážení kolegové, Jednání o dohodě o volném obchodu s USA jsou velice důležitým výsledkem komise. My všichni víme, že je zapotřebí, abychom jednali o takových otázkách, jako je ochrana spotřebitelů, o právech pro investory, o ochraně našeho masa před přídavnými hormony a podobně. Nicméně takováto jednání nejsou dostatečně transparentní vůči evropským občanům. Pane pře- místo předsedo, vy jste hovořil o demokracii, o společenství hodnot, jenže jak o tomto můžete hovořit, pokud rada nyní neumožňuje evropským občanům, aby oni uplatňovali svůj mandát. A proto mají evropští občané pocit, že Evropská unie je pouze taková unie, která zastupuje zájmy velkých korporací. Takže je zapotřebí, aby veškerá jednání byla absolutně transparentní a aby evropští občané měli možnost nahlédnout do toho, jakým způsobem se tu pracuje. Děkuji a na minutu a půl nyní pan Šimanský za EKR. Dámy a pánové, úlohou číslo jedna jakékoliv Evropské komise je je revidovat evropskou legislativu z hlediska konkurenceschopnosti. Evropská unie je také v dnešní době zodpovědná za snížení hospodářské aktivity unie. Je zapotřebí snížit administrativní zatížení, které je uvalováno na malé a střední podniky. Je třeba uvolnit tržní a, eh, a, eh, trh se službami, podpořit digitální trh. A potřebujeme eh, novou legislativu, která toto vše podpoří. Nicméně to, co navrhuje britská vláda a dalších šest vlád, by mělo být podrobeno přeskumu zejména z hlediska konkurenceschopnosti. Ano, potřebujeme novou legislativu, ale také potřebujeme aby toto bylo vše řádně zrevidováno i ve prospěch investorů. E, třeba e, řádně vyjednávat se spojenými státy ohledně dohody a vše musí být řádně implementovatelné i v reálu. Děkuji panu Šimaňskému a nyní za EFD na jednu minutu má slovo pan kolega Paxas. Pane Pirmininke, děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Příští rok bude muset Evropská unie řešit celou řadu výzev a klíčovou výzvou je oživení a inteligentního a udržitelného růstu a snížení nezaměstnanosti. Já podporuji zájem komise na tom, aby vše zastřešujícím cílem byl ekonomický růst a vytváření pracovních příležitostí se zaměřením na boj proti nezaměstnanosti mladých, s tím, že důležité je též zaměřit se na přístup k financování. Já ale navrhuji, abychom tohle všechno vyřkli mnohem konkrétně. Co mám na mysli? Dnes Evropská unie chce například regulovat i velikost eh, vajíček, banánů a okurek. A pokud se rozhoduje o tomto, tak by se mělo rozhodovat i o minimálním mzdě v Evropské unii která by byla zaručena úplně všem. Můžeme křičet o posílení jednotného trhu, jenomže jednotný trh nikdy nebude dostatečně silný, pokud téměř pětina lidí žije pod hranicí chudoby. A já mám za to, že komise by měla uh, najít nové možnosti, jak zlepšit zaměstnanost mladých v jednotlivých členských státech. A my bychom měli třeba dotovat tato pracovní místa nebo snížit odvody a dávky. Třeba tím, že bychom u těch, kteří eh, zaměstnávají lidi po 30, snížili tyto odvody na polovinu. Děkuji. Děkuji, pane Paxas. A poslední řečník, který vystoupí v této rozpravě za nezařazené je pan Borgejšo. Pane předsedo, po Lampeduze zazněla významná slova ohledně imigraci, ale v reálu se nic neudělalo a stejně tak to bylo v roce 2012. Evropská unie potřebuje okamžitou konkrétní strategii boje proti um, takovému přesunu nelegálních migrantů. Ještě ohledně bankovnictví, eh, co zamýšlí eh, komise, když se tu hovoří tedy o situaci evropských, pardon, německých bank. My víme, že německé banky mají celou řadu eh, produktů, derivátů, které jsou umístěny v těch eh, daňových rájích. Představuje to miliardy eur. Některé byly znovu nabity za pomoci eh, státu, zejména v některých spolkových zemí, ale víme, že tam došlo k obrovským ztrátám v těch daňových rájích a proto je nezbytné zajistit absolutní transparentnost i co se týče sdělování informování chování vůči Evropskému parlamentu. Potřebujeme eh, v další oblasti velice účinné i dopravní sítě. Máte ale určitou představu o tom, jak to vypadá o chude Sardiny, Tam už nejsou žádné silnice, schopné silnice eh, a pokud byste si přáli zahlédnout eh, tu situaci, určitě, když tam pojedete, tak se přesvědčíte, jak to vypadá. Sardiny eh, s tou vynakládá italský stát jako z kolonii a já opravdu odůvodněně žádám o její autonomii, o její nezávislost. Opravdu situace v některých regionech, eh, tam žijí jakožto v koloniích a Sardinie opravdu potřebuje solidární konkrétní pomoc a my si musíme uvědomit, v jakých eh, okolnostech eh, tato oblast byla ponechána. Eh, ti zodpovědní činitelé by měli být předvedeni a uvědomit si, co, k čemu tam dochází. Děkuji a na závěr této rozpravy zareaguje pan místopředseda komise na slova, která tu zazněla od zástupců jednotlivých politických stran. Takže pane Ševčeviči, máte slovo. Uh, děkuji mnohokrát, uh, pane předsedo. Uh, děkuji všem váženým poslancům, kteří ocenili tu stručnost a strukturu pracovního programu Komise pro rok 2014. Můžu vás ujistit, že nebylo lehké vytyčit správné priority protože z těch několika stovek legislativních návrhů, e, o kterých se nyní jedná, jsme museli e, vybrat e, několik jasných nejvyšších priorit, je jich 26. Takže vidíte, že jsme se co nejlépe snažili soustředit na ty zbývající měsíce našeho legislativního období, abychom doopravdy něčeho dosáhli v těch, právě v těchto oblastech, které představují nejvyšší evropskou přidanou hodnotu, anebo které nejvíce přispívají k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Jak vidíte z našich dodatků, tak poprvé jsme eh, začlenili eh, část eh, k programu REFIT, kterým chceme snižovat eh, administrativní zátěž, to je jedna z našich priorit. Dále tu máme eh, návrhy na směrnice eh, nebo nařízení, kterými bychom se mohli zabývat v příštím období a myslím si, že tohoto modelu se komise bude držet i nadále. Pan Dav se tady zmínil o potřebě lepšího programování do budoucna a já si myslím, že eh, tady v podstatě slyším ozvuky mé eh, včerejší eh, debaty Eh, kde, kdy jsem hovořil o tom, eh, jak být efektivnější, eh, jak lépe pracovat na plánech a uvádět je do souladu s pracemi pracovních skupin v Radě a samozřejmě výborů v Evropském parlamentu, takže je vidět, že naše priority se ubírají v podstatě stejným směrem a poměrně jsem také ocenil žádosti několika ministrů, abychom eh, po evropských volbách uspořádali společné zasedání eh, zástupců tří institucí a eh, diskutovali o společné rámcové dohodě, kterou jsme podepsali a diskutovali o příštím příští práci, což by nám umožnilo lepší plánování v budoucnosti. Samozřejmě vás mohu ujistit, že pro komisi bude velice důležité, abychom se řídili komunitární metodou a aby komise samozřejmě v budoucnu eh, ctila právo iniciativy. Eh, pan Sayer zdůraznil důležitost eh, průmyslové politiky a já ho mohu ujistit, že v lednu komise vydá příslušné sdělení a stejně tak hloubkovou analýzu hlavních faktorů, které mají vliv na ceny eh, energií, protože ty jsou velice důležitým faktorem pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, takže my bychom rádi vydali tato dvě sdělení eh, ve stejnou dobu, abychom mohli potom podniknout příslušná opatření. Eh, pan Guerrero tady zdůrazňoval čísla o nezaměstnanosti. Ta je klíčovým problémem Evropské unie. Abychom se s ním patřičně vypořádali, potřebujeme silnější a stabilnější silnější růst a musíme zohlednit fakt, že Eh, vytváření pracovních míst eh, je opožděno asi o 6 měsíců až jeden rok za ekonomickým růstem. Takže to musí být naší hlavní prioritou a ujišťuji vás, že děláme, co můžeme, abychom motivovali členské státy, aby se zapojili do schématu záruky pro mládež, protože opravdu chceme, aby členské státy, zejména ty, které mají vysokou nezaměstnanost mládeže, mohly využívat možností a příležitostí eh, z evropských fondů od ledna příštího roku. Komise je připravena a doufáme, že členské státy budou taky připravené. Totež mohu říct eh, pak, panu Paksasovi ohledně zdanění eh, práce. My vyvíjíme nátlak eh, prostřednictvím doporučení na členské státy a radíme jim, aby ustoupili od příliš vysokého e, zdaňování, e, aby ustoupili směrem k úrovním daní, které jsou příznivější pro růst, protože vysoké daně často brání e, pracovní mobilitě a růstu pracovních míst. Takže musíme vytvářet nová pracovní místa, ale zároveň také upravit úroveň zdanění. Děkuji mnohokrát za to, že jste zdůraznili důležitost administrativní zátěže a abychom vytvářeli legislativu pouze v těch oblastech, kde můžeme jasně prokázat přidanou hodnotu Evropské unie. Jak jsem říkal včera ministrům, když jsme eh, debatovali, tak musí jít o společné úsilí. My eh, vytváříme eh, neustále návrhy na snížení administrativní zátěže, ale samozřejmě ten, ty, tento návrh musí schválit spoluzákonodárci, ale hlavně musí být patřičně transponován na úrovni členských států fondů a členské státy se musí vyhýbat eh, goldplatingu, který velice často brání eh, aplikaci evropské legislativy a naopak zvyšuje administrativní zátěž. My vynaložíme eh, značné množství energie, vypracujeme výroční zprávu a také tabulky, které budou ukazovat, úsilí jednotlivých členských států, pokud jde o snižování administrativní zátěže i na vnitrostátní úrovni. A doufáme, že z toho vznikne taková zdravá soutěž a že budeme moci eh, ohlásit eh, příznivý pokrok eh, během jednoho roku na evropské i národní úrovni. Pan Borgencio se tu zmínil o tragédii u Lampedusy, abych bych ho chtěl informovat, že eh, skupina pro Středomoří pracuje eh, velice eh, tvrdě a už na, už na začátku října příštího roku přijde s návrhy a doufáme, že se o nich bude diskutovat nejen tady v parlamentu, ale i na různých zasedáních rady. A dále pokud jde o smlouvy, smlouvu mezi EU a Spojenými státy, tak víme, jak je vyjednávání důležité Eh, víme, eh, jaký potenciál by představovalo 119 miliard eh, navíc k evropskému HDP, že by to nastavilo nové standardy pro nové technologie, nové výrobky a já vím, jak je důležité bránit evropské priority a vyjednávat ve velmi ambiciozním duchu a přesně to my děláme, protože našimi nejvyššími prioritami je dosáhnout toho nejlepšího pro evropské občany a evropské podniky. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou vám děkuji, pane místo předsedo. E, já bych ještě chtěl zdůraznit to, jak, jaké bylo vždy pro nás potěšení s vámi spolupracovat. E, vy jste zmínil nadcházející volby. My všichni víme, že vždy, když dochází k podobně rozsáhlým volbám, tak většinou nějaký ministr zasedne v parlamentu, nějaký další ministr se dostane také do komise a doufám, že e, příchod takovýchto nových ministrů do parlamentu či do komise nám umožní také se ponoučit, uvědomit si, jak probíhá ten mezivládní systém, tato metodika spolupráce společného budování Evropy. Děkuji vám, dámy a pánové, tímto končíme tuto rozpravu. Ještě se někdo hlásí? Ne, opravdu v rámci této rozpravy nemáme modré karty. Je to procedurální připomínka, pane Žadot? Ano, tak prosím velice stručně. Ano, Pane předsedo, je to procedurální připomínka, pane předsedo, protože pan místopředseda komise tu hovoří o spolupráci mezi komisí a parlamentem a já bych se chtěl zeptat na transparentnost jednání, tedy na to jsem se tázal a pan místopředseda nezareagoval. Opravdu bychom si přáli, aby komise této demokratické transparentnosti byla zodpovězena. Předseda, pan místo předseda zodpověděl podle svého eh, vědomí, eh, jak eh, je nejlépe možné, takže jeho odpověď jsme si vyslechli a já bych vám chtěl nyní sdělit, jak budeme postupovat v rámci našeho zasedání. Nyní tedy přerušíme zasedání. Oficiálně naše zasedání bude znovu zahájeno ve 12.30 na hlasování, nicméně ve 12 hodin proběhne slavnostní udělení Sacharovovi ceny. Prosím, hlásíte se s procedurální připomínkou, prosím. Pane potpredsjedniče, molila bych vás, da mi dopustíte, da u týdnu, kad... Pane místo předsedo, Dovolte mi, abych eh, upozornila na to, že v galerii je výstava veteránů v Chorvatsku, jelikož si e, připomínáme e, eh, tragédii ve Vukvorou. Takže jsem chtěla na to upozornit. Děkuji. Děkuji vám. Ctěná kolegyně, jsem rád, že to zmiňujete. Já jsem měl tu příležitost také několikrát navštívit Vukovar a také tehdy, když byl zrestaurována ta výtečná budova věnována lidu a dělníkům, takže opravdu mne velice těší, že mohu předsedat této debatě a e, v galeriích e, jsou pozváni tak významní hosté, návštěvníci z vaší země. To znamená, e, nyní přerušíme a ve 12 hodin bude pokračovat předávání Sacharovy ceny a 12.30 hlasování. Děkuji vám všem.